Dámy a pánové, začneme odpolední zasedání. Byl rozdán zápis z včerejší odpoledne. Má někdo nějaké poznámky? Prosím. Ano, máte ve zvyku